Buenas tardes, colegas. Reanudamos la sesión. Eh, el acta... Vážení kolegové, zahájíme naše jednání. Zápis jednání včera je k dispozici. Nikdo mi neohlásil, že by si přál vystoupit k této otázce, takže nebude nikdo vystupovat k tomuto zápisu a tím pádem zápis může být přijat. První bod na programu je otázka k ústnímu